Moji milí kolegové, prohlašuji naši schůzi za zahájenou, takže prosím, abyste se přestali bavit mezi sebou a zachovali ticho, protože se na nás celý svět dívá přes internet. Pozdravme celý svět a Pozdravme také koordinátory, zpravodaje, členy našeho výboru, zástupce dalších institucí, komise a také veřejnost, která v tom naprostém tichu bude svědkem našich prací. Než zahájíme tuto schůzi, tak podle rozhodnutí, které bylo přijato na konci naší předchozí schůzi, jsme měli ve tři hodiny schůzi koordinátorů, abychom schválili strategii našeho rozpočtového výboru KOBu pro financování nebo o financování plánu evropské hospodářské obnovy. Tak prosím opravdu o klid. Teď Připravujeme písemně závěry naši, naší práce. Dospěli jsme prakticky jednohlasné dohodě mezi koordinátory a v mezičase, než budeme moci přeskoumat tento bod, což je v podstatě hlavní bod našeho programu, bod 4, Navrhuji, abychom se podívali nejprve na ty ostatní body. Čili první je přijetí pořadu jednání, to všichni schvalují, ano. Druhý sdělení předsedy, takže pan předseda vám nemá co sdělit, všichni souhlasí, ano. Třetí schválení zápisu ze schůze konané ve dnech. 1. 2. září 14. bylo vám to rozdáno, všichni asi souhlasí, protože pokud by někdo měl poznámky, tak mi to laskavě sdělí. Čtvrtý bod se prozatím odkládá. Pátý, to je rozpočet eh, pana Maňky, to jsme vyřešili minulý týden všechno, takže můžeme považovat bod 5 za vyřešený, jenom připomínám, že máme ve čtvrtek tento týden schůzku, abychom přijali obě sdělení, která se týkají návrhu rozpočtu komise a návrhu rozpočtu ostatních eh, institucí. A v podstatě půjde o schrnutí politického message, tak jak to navrhne náš výbor parlamentu pro rozpočty roku 2010. Čili to je poznámka k bodu 5, jinak je vyřešen. Takže můžeme přejít k bodu 6 a to jsou platby z Fondu Solidarity EU, abychom pomohli našim italským přátelům, které postihlo zemětřesení v regionu Abruzzo. No a pokaždé, když je takto vlastně žádáno o solidaritu, tak se my musíme vyjádřit k právnímu základu, principům a financování, protože jde vlastně o dodatečný rozpočet. Takže nejprve pan Reime Böge, který nám představí svůj návrh zprávy. Reimere, máš slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, budu stručný, protože eh, zásady této zprávy už jsme představili. Jedná se zde o využití fondu Solidarity v roce 2009. Víte, že je možné využívat tento fond až do výše jedné miliardy za rok. Už jsme využili tento fond pro katastrofy v Rumunsku a Francii. A takže zbývá 878,8 milionů k dispozici. Jak asi víte, Itálie požádala o finanční podporu z tohoto fondu, poté co v roce v dubnu 2009 v regionu Abruzzo zemřelo 300 lidí v důsledku zemětřesení. A Itálie zažádala o podporu asi 10, jedná se o škody ve výši asi 10 miliard eur a Eh, o podporu ve výši 493 milionů eur. Komise navrhuje a eh, využití právě této výše obnosu a poskytnutí této výše obnosu Itálii. A v podkladech vidíte také detaily k této zprávě. Já bych navrhoval, abychom tomuto návrhu komise vyhověli Tímto způsobem bude možné dát k dispozici odpovídající prostředky co nejdříve. Doufám, že dnes budeme moci hlasovat odpovídajícím způsobem, aby i plénum se mohlo touto otázkou co nejdříve zabývat. Děkuji, pane zpravodaji. Já možná navrhnu, že bychom dali slovo Jutě, která je finanční části tohoto rozhodnutí a potom budeme mít společnou rozpravu k oběma zprávám. Děkuji. Opravný rozpočet číslo 9 náleží ke zprávě, o které Rajmel právě hovořil. A už jsme o této zprávě hovořili dříve, a to vícekrát. Hned poprvé jsem mohla eh, kolegům říci, že generální ředitelství pro životní prostředí nemělo žádný problém eh, s tím, že eh, budou odebrány prostředky. A prostředky jsou odebrány z mnoha rozpočtových položek, aby bylo možné poslat eh, tuto relativně vysokou sumu do Itálie v rámci formu, Fondu Solidarity. Já jsem se ptala i ostatních generálních ředitelství, na které to má dopad, a všichni říkali, není to problém, peníze, které máme v odpovídajících rozpočtových položkách, eh, nemůžeme do konce roku využít. Takže to není problém. A zároveň bych ale chtěla poukázat na politický problém, a který bychom mohli mít. Dostali jsme se tedy opět do situace, kterou známe už z předchozích let. A říkáme našim odborným rozpočtům, že se není potřeba dívat jenom na rozpočtové linky a rozpočtové položky, ale že je třeba se neustále ptát komise na implementaci peněz, rozpočtu, který, odhlas, který vždy odhlasujeme v prosinci. Je vidět, že v mnoha položkách máme naše priority. Minulý prosinec při přípravě rozpočtu jsme dali komisi mnohem více prostředků na platby a komise nyní tvrdí, že nemůže tyto platby využít. Já nechci říkat, že nás komise chce tímto jenom rozlobit a že to dělá na schvál, to neříkám. Ale na druhé straně eh, si musíme uvědomit, že každý z nás z různých frakcí eh, musí ve své frakci rozšiřovat informace o tom, že musíme pokaždé tlačit na komici a ptát se jí, jak implementuje rozpočet. Jinak eh, se dostaneme na konec rozpočtového roku a eh, uvidíme, že je zde mnoho nevyužitých peněz, které se mohly dostat do odpovídajících eh, kanálů a být využity jinde. Jinak bych chtěla požádat kolegy a kolegyně, aby podpořili tento opravný návrh rozpočtu. Děkuji mnohokrát, Juto. Chce někdo z kolegů toto komentovat, něco říci k těmto dvěma zprávám? Asi ne v této fázi. A také vítám za komisi pana generálního ředitele. Ten také nemá žádný komentář. Takže z toho vyvozuji, že je tu velká schoda. Samozřejmě všichni jsme byli dojati tímto dramatem a tyto částky jsou opravdu, nebo ta částka je opravdu významná, to je prakticky 500 milionů eur. Tak nejprve budeme hlasovat o zprávě Rainera Berga, to znamená platby z Fondy Solidarity. Kdo je pro? Děkuji vám. Proti? Ne, myslím, že to je jednohlasné, nikdo se nezdržel, takže jednohlasně schváleno. Já vám děkuji. A nyní tedy ten dodatečný rozpočet, opravný rozpočet pro financování zpráva Juty AU, kde pro? Pro asi stejná většina, stejná jednohlasnost, proti, zdržel se. Takže jsme rozhodli, děkuji oběma zpravodajům. No a protože byli tak úspěšní, vyzývám je k dalšímu tématu a to je tedy uvolnění prostředků z jiného fondu, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch telekomunikačního průmyslu v malém státečku Německu. Tak eh, Reimar a Juta, to jsou dva Němci, kteří možná budou mít snad jiné názory. No uvidíme, podívejme se, podívejme se na to kritickým okem. I zde budu velice stručný, pane předsedo. Už jsme hovořili o tomto tématu. Víte, že eh, Fond, Klo, fond pro globalizaci má hranici 500 eh, milionů euro ročně. Já předpokládám, že Juta a bude kritická později při tom, kdy bude hovořit o financování a zohlední postoj výboru pro zaměstnanost. Já jsem ve svém textu ještě jednou poukázal na to, že eh, se zde jedná o financování z Evropského fondu pro globalizaci, ale zároveň tím nedojde k ohrožení využití Evropského sociálního fondu. Eh, myslím si, že všichni bychom tedy měli dávat pozor na to, aby k něčemu takového nedokázalo a je třeba, abychom na konci roku se podívalo na to, zda komise udělala to, co nám slíbila. V roce 2009 jsme už mobilizovali Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o fond, který řeší eh, problémy týkající se související s globalizací v oblastech eh, produkce textilu, v oblasti telekomunikací a tak dále. Nyní se jedná o Nokia v Bochumi. Členský stát požádal o celkovou sumu 5,5 milionů eur, které by měly být ve prospěch 1316 propuštěných zaměstnanců. Celkem bylo propuštěno 1337 zaměstnanců. podle mého názoru a s ohledem na názor komise a výboru pro zaměstnanost si myslím, že můžeme souhlasit s touto zprávou a s návrhem komise. Přesto ale samozřejmě musíme dohlížet na platby z Evropského fondu, z Evropského sociálního fondu. Děkuji, Remera Juta. Ehm. Děkuji. Skutečně je tomu tak. Už se tím zabýváme po třetí a vždycky jsme poukazovali na to, že musíme počkat, až dostaneme stanovisko odpovídajícího zodpovědného výboru. A výbor pro regionální rozvoj eh, to udělal u předchozí otázky také, zapomněla jsem to říci. Ale dostali jsme tedy odpovídající stanovisko. A výbor pro zaměstnanost rovněž vypracovává stanovisko a učinil nějaké připomínky. Jedná se o to, že informace nejsou dostatečné a dále tento výbor kritizuje to, že odpovídající, že Nokia propustila některé zaměstnance a odpovídající sociální sítě začaly fungovat už ve chvíli, kdy, než jsme odhlasovali naši podporu. Na tomto místě je jasné, že komise ještě vždy není odhodlána odpovídající kroky udělat někdy popíše věci, které chce dělat, ale informace nejsou dostatečné. Je nutné, aby prostředky z fondu pro globalizaci byly skutečně prostředky, které jsou navíc, aby se nejednalo o financování aktivit, které už začaly předtím, než tyto prostředky byly odsouhlaseny. Chceme spolu s výborem pro zaměstnanost, aby komise vždycky poskytla odpovídající informace a je třeba, aby nám dala informace o tom, zda zde existuje respektování principu rovného postavení obou fondů. v Nokii dochází k tomu, že eh, jsou rušena eh, méně kvalifikovaná místa, často místa, kde, na kterých pracují ženy. Ale o tom eh, poté nemáme žádné informace. Výbor pro zaměstnanost poukazuje na to, že by chtěl mít takovéto informace k dispozici. Přesto ale návrh komise podporuje. Já se vždycky snažím, aby nám komise odpovídající informace dávala, ale je to strašně únavné a možná komise doufá, že se zkrátka přestaneme ptát, že nám dojde trpělivost, ale myslím si, že se mílí. Já přesto mohu souhlasit s tím, co říká výbor pro zaměstnanost a jsme pro převod. Doufám, že kolegové a kolegyně tento převod také podporují. Nejedná se o obrovské sumy, jedná se o 5,5 milionů. Není to málo peněz, ale není to zase tolik peněz. A když se podíváme na zprávu Reimera, na to, kolik bylo využito, jaká částka byla využita s formou z Fondu pro globalizaci v roce 2009. Zdá se, že evropské hospodářství se vyrovnává s globalizací dobře. Děkuji. Mám tu několik žádostí o slovo, vyvolává to vášně. Nejdříve pan zpravodaj BG. Já bych chtěl jenom doplnit, že souhlasím s tím, co právě řekla Juta a souhlasím také se stanoviskem výboru pro zaměstnanost. Na druhou stranu, ale tento příklad jasně ukazuje, že z dlouhodobého hlediska se musíme zabývat těmito dvěma fondy. Musíme se zabývat tím, zda eh, konstrukce, kterými pracujeme, je správný. A je mi jasné, že by se nemělo čekat 6 eh, až 12 měsíců, než pomůžeme nezaměstnaným. Nemůže se čekat na to, až eh, to projde dlouhým procesem a my to všechno odsouhlasíme. Možná by bylo dobré mít eh, nějakou nouzovou rezervu v rámci sociálního fondu, to by byl, byla další možnost. Takže je třeba se na tuto otázku později ještě podívat a zjistit, jak bychom Mohly postupy urychlit, což by samozřejmě pomohlo postiženým pracovníkům. A souvisí to s tím, co říkala Juta. Oui. Ano, Juto. Ganz kleine Ergänzung. Ještě jedna malá poznámka. Nevím, kdo už se díval na usnesení Lasla. V tomto usnesení se na to přesně poukazuje. Poukazuje se na to, že musíme na Fondu pro globalizaci v rámci hodnocení eh, ve středním období, eh, musíme na tom něco změnit. Především na eh, celé úpravě, celém ustanovení. Děkuji, Salvador. Děkuji, pane předsedo. Jakožto rozpočtový výbor, který je v zásadě pověřen alokovat zdroje co možná nejefektivněji. A ty zdroje jsou malé. Nechápeme, jak v období ekonomické krize, kdy dochází k masivnímu propouštění na evropském trhu práce, tento fond globalizace nebyl využit na 120 nebo 150 A možná jeden z důvodů, který zmínil Reimer Berg, je ten pravý důvod, protože to není přizpůsobeno naléhavosti této chvíle. Je nesmyslné, že abychom mohli, mohli jednorázově pomoci pracovníkům postiženým přemístěním výroby, kdy by fond měl pomoci také v případě přírodní katastrofy. Hovoříme o lhůtě 6 až 8 měsíců než je možné rozhodnout a než jsou ty prostředky vyplaceny. Z rozpočtového hlediska tomu vůbec nerozumíme. A pokud je o efektivitu, tak si klademe otázku, proč je třeba vždy se opírat o sociální fond. Sociální fond je v zásadě určen na podporu zaměstnanosti v Evropě. A je neuvěřitelné vlastně odčerpávat prostředky právě z tohoto rozpočtu. Tam se mají procesovat práva pracovníků, propuštěných pracovníků, takže není konzistentní stoprocentně využívat sociální fond pro platby a klademe si otázku, do jaké míry skutečně tento fond je využíván. Pokud je o rozpočtovou techniku, za to tady odpovídáme a nezdá se nám to příliš eh, konzistentní. Ale jsem si jist, že náš eh, výbor nám předloží spoustu argumentů, ale těžko se to v parlamentu vysvětluje. Pokud jde o naléhavost, tak eh, my tento návrh jako vždy schválíme, ale vadí nám nedostatek efektivity při využití finančních zdrojů a to je zejména markantní. Pan Bokroš. Děkuji. Pod bodem 8 je odkaz na 1337 propuštění. V bodu 9 v bodu 9 máme 1319 propuštěných, takže se to liší o 21 osob. A co se s nimi stalo? Na to odpovědí zpravodajové pan Šurian. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o globalizační fond a myslíme i na fond Solidarity, chtěl bych si dovolit komentář. Když hovoříme o těchto fondech a platbách, vždy vycházíme z naléhavosti. V čase je třeba jednat rychle a my jsme vždy pozadu. Mám takový pocit, že když dojde k revizi fungování těchto fondů, bude třeba se ubírat dvěma směry. Jednak zjednodušit postupy, které by umožnily rychlejší platby, to je určitě žádoucí ale také se zdá, že nejsme nikdy dostatečně rychlí, že nedocílíme potřebné rychlosti. A pokud tomu tak je, tak bychom měli postupovat trochu jinak. Fond eh, globalizační ve skutečnosti poskytuje pomoc a vykonává pro, vy, pro práci v Evropě, pro vytváření pracovních míst to je v pravomoci členských států a tam vlastně můžeme pouze pomáhat členským státům. Chci připomenout, že ve Francii, když došlo ke zničení lesů, nebyla možnost financovat eh, znovu obnovení eh, lesů. A pokud chceme jednat rychle, tak bychom minimálně měli se snažit o obnovu u globalizačního fondu by bylo třeba zjistit, jak můžeme efektivně napomáhat eh, aktivitě členských států. Pokud nemůžeme být rychlí, tak zabýváme se alespoň prevencí. A až budeme eh, vlastně ve střednědobém výhledu revidovat rozpočet, tak se tímto aspektem musíme zabývat. Nezapomínejme, že fond globalizační prozatím čerpá ze zdrojů, které jsou ještě k dispozici, které přebývají. A my bychom měli trvat na tom, aby nezůstávaly vlastně nevyužité prostředky. Pokud se to členským státům nepodařilo využít, vyčerpat, tak bychom měli uvažovat o tom, aby globalizační fond byl součástí evropského rozpočtu. Prozatím můžeme čerpat pouze ty prostředky, které nejsou ve fondu využité. A pokaždé, když využijeme globalizační fond, tak nesmíme zapomínat, že tento fond má také pilotní projekty. A na základě zdravého rozumu bychom se měli snažit ubírat se správným směrem. Děkuji. Děkuji. Nejsou další žádosti o slovo na toto téma? Skutečně. Domnívám se, že zpravodajové vystupující správně poukázali na rozpory při fungování tohoto fondu. U fondu Solidarity jsme hovořili o rozsahu 500 milionů euro. Tady hovoříme o 5 milionech euro. To je procento. A je tu první rozpor mezi názvem fondu Fond přizpůsobení se globalizaci. Nic většího to není. A výše prostředků, které jsou v rozpočtu pro tento fond. 500 milionů. Druhý rozpor. Zapisujeme 500 milionů, ale s největšími obtížemi vyčerpáme několik málo milionů ročně. A jak připomněli zpravodajové, jsme podnikli kroky pro Španělsko, pro pracovníky postižené propouštěním v Portugalsku, srovnali jsme pomoc na jednoho pracovníka v Katalánsku a v Portugalsku. Nebylo to úplně na stejné úrovni. A tentokrát tedy je to ve prospěch eh, zaměstnanců postižených eh, propouštěním souvisejícím s celosvětovou konkurencí v Německu. Ale evidentně tento mechanismus eh, je špatně koncipován a můžeme si položit otázku, tak jak několik řečníků, jak je možné, že když vydáváme miliardy euro z titulu ESF na akce, které by měly být prioritní, tyto kroky jsou vlastně přiřazeny k jinému fondu, které, který nemá své vlastní prostředky a obrací se provizorně na Evropský sociální fond. A je to tedy nepromyšlené a je to téma, kterým by se měl rozpočtový výbor zabývat na základě zprávy z vlastní iniciativy. Projednáme to s koordinátory, pokud jde o dva první roky fungování Fondu přizpůsobení se globalizaci, abychom zjistili, zda nedokážeme být efektivnější a rychlejší a řekl bych i konzistentnější a méně pompézní, pokud jde o názvy, které dáváme našim rozpočtovým položkám možná bychom potřebovali spíše fond rychlé pomoci, když se reaguje na nějakou sociální krizi. Připomínám tedy, že tato dvě související rozhodnutí budou předmětem hlasování na plénu na druhé říjnové plenárce. Juta připomněla stanovisko výboru pro zaměstnanost, takže v první fázi předkládám zprávu Juty Haug podle bodu 8. Předkládám to tedy hlasování. Nejdříve tedy zpráva Reimera BG, pokud je o bod 8. A ještě je třeba odpovědět na otázku pana Bokroše. Jak je to s tím rozdílem, ale Reimer zná odpověď. Komise to možná může ještě potvrdit, ale jednalo se o 1337 eh, propuštěných a pod opatření spadá 1316 propuštěných. Eh, to znamená, eh, že to jsou lidé, kteří nenašli hned práci. A v tom, co nám napsal výbor pro zaměstnanost v dokumentu pod bodem 8, je napsáno, jaké různé kategorie zahrnují tyto prostředky a do jakých různých kategorií spadají tyto, tyto eh, nezaměstnaní, kteří byli propuštěni. Zde vidíte, jaké aktivity eh, budou provedeny, aby bylo možné těmto lidem pomoci. Ale takže eh, tyto dvě čísla se jednaly jednak propuštěných a na druhé straně těch, na kterých se týkají opatření. Děkuji za zpřesnění. Velmi děkuji za zpřesnění a takže teď nechám hlasovat o bodu 8, tedy o návrhu pana Reimera Bögeho. Kdo je pro? Děk, proti? Jedna, vzdržel se dva. Takže jsme rozhodli tak jak jsme rozhodli, 9, tedy rozpočet na rok 2009, který to umožní financovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže stejné, stejný počet hlasů, které se zdržely a tento opravný rozpočet je tedy také schválen. A můžeme nyní přejít k převodům. To je bod 9, říká pan předseda, ne. Ne, vlastně tady to není opravný rozpočet, to je skutečně jenom převod, takže u té devítky. Takže tento bod je schválen a máme další převod info 4 2009. To je spolupráce ve vesmíru. Juta. Ano, zde jde opět o mobilizaci Fondu pro globalizaci. Myslím si, že převod 32 nemůžeme provést, dokud Reimer nepředloží svoji zprávu. A jedná se zde o mobilizaci fondu pro Belgii a Irsko. Výbor pro zaměstnanost už nám napsal velice vyčerpávající dopis a v tomto dopisu se jedná o Belgii a textilní průmysl. A s tím můžeme souhlasit. A druhá část se týká žádosti Irska pro propuštěné zaměstnance firmy Dell, tedy telekomunikační firmy. A výbor pro zaměstnanost ale ještě nechce dát své stanovisko, ať už pozitivní nebo negativní. A napsal, že v žádném případě nemůže s věcí souhlasit tak, jak nyní je, ale chce, aby komise odpověděla na několik otázek. Já předpokládám, že komise už tyto odpovědi má. A nebo otázky už dostala, promiňte. Eh, jedná se o to, že eh, se má pomoci zaměstnancům Dell, kteří jsou na ulici. Eh, zároveň ale Dell dostal podporu proto, aby zůstal v Irsku. Splatila tato firma tyto příspěvky zpět? Dále. Irsko zažádalo o podporu z tohoto fondu a otázka je, jestli Dell může mobilizovat 3,9 milionů eur, aby, nebo Dell mohl mobilizovat tyto peníze, aby koupil konkurenta. Takže otázka je, jestli eh, Dell neměl spíše investovat do svých eh, zaměstnanců, které eh, mohl znovu přeškolit aby tak nestráceli svá pracovní místa. Takže to jsou otázky na komisi, které chce výbor pro zaměstnanost zodpovědět. Myslím si, že je třeba vidět věci v kontextu. Evropská komise, ne generální ředitelství rozpočet, ale Evropská komise a poskytla 54,5 milionů eur podpory pro fabriku v Lodži v Polsku. Existují zde tedy problémy týkající se toho, jak eh, je možné podporovat tuto firmu na dvou místech. Takže myslím si, že potřebujeme vysvětlení ze strany komise, než můžeme zaujmout postoj. Pokud jde o tento převod, máme čas do 11. listopadu. To je časový limit. Do té doby musíme buď odsouhlasit nebo zamítnout tento převod. Není s tím problém. Další schůzi máme 4. listopadu a budeme moci o tom hovořit. Pokud do té doby nebudeme mít uspokojivou odpověď týkající se situace v Irsku, a, a potom se můžeme rozhodnout. A není nutné a, e, trestat Belgičany. Můžeme odsouhlasit Belgii a odmítnout Irsko. Je nyní na komisi, aby nám předložila potřebné odpovědi a myslím si, že časově to zvládneme. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl Juty na něco zeptat. To je převod, který, o, které, o který bylo požádáno, aby mohly proběhnout obě operace. Máme my jako výbor možnost dát zelenou hned dnes půlce toho převodu, který se týká Belgie? Protože tam zřejmě nejsou výhrady. A nebo musíme povinně, právně tedy, jsme vázáni tím, že musíme hlasovat en bloc, čili to musíme také tím pádem en bloc odsunout na listopad. A právně nejsme nuceni to odhlasovat en bloc, ale chtěla bych říct, že Reimer ještě nemá připravenou zprávu. využití fondu pro globalizaci je vždycky závislé na zprávě, tentokrát ze strany Reimera. Příští rok to bude Laslo. Já se domnívám, že tato žádost o převod je nová, takže můžeme počkat do listopadu, než budeme mít odpovídající odpovědi. Pokud je mít budeme, a poté můžeme celou věc odsouhlasit společně, pokud je mít nebudeme, uvidíme. Ano, děkuji. Chce komise si vzít slovo hned teď, pane generální řediteli? Ano, pane předsedo. Velmi stručně k tomuto bodu. Já jsem si pozorně vyslechl slova paní Haug, ale jak právě řekla, je to velmi nová záležitost, takže já jsem také ještě všechno neprostudoval a myslím si, že kolegové se tím právě na našem DG zabývají. Myslím si, až budu znát všechny ty otázky, budu příště také vidět všechny odpovědi. Děkuji. Výborně, děkuji. Čili tento případ Dell eh, v Irsku vyvolal velké eh, pohnutí. A Irsko od, v Irsku se od včerejška ulevilo, nám všem se ulevilo na našem kontinentu díky výsledku v Irsku. Ale nezapomínejme na závažnost sociálních problémů, které v Irsku jsou a na to, že skutečně se na jedné straně žádá o evropskou pomoc eh, propuštěným osobám ze strany společnosti Dell a zároveň o stejnou částku se žádá na pomoc společnosti Dell, aby investovala v jiné zemi evropské. To je politický problém. Já neříkám, že by si to nutně muselo protiřečit, ale je to politický problém a samozřejmě veřejnost eh, velmi sleduje takovéto případy zastávající krize. Takže pokud jsem to dobře pochopil, paní zpravodajka doporučuje tedy odložit zatím rozhodnutí a Evropská komise samozřejmě má ty otázky na stole a potřebuje také určité, neč, určitý čas, také zprávu Reimera Böga, aby se případně vyslovila k financování. Čili v této fázi není žádná námitka proti belgickému projektu, ale je tu pár otázek k tomu irskému. Tedy, paní zpravodajko, vy jste hned vlastně přešla k převodu 32 a my jsme v podstatě neprojednali ten transfer info 4. To je ta spolupráce a bezpečnost ve smíru. Ano. Jedná se o něco, o čem už jsme hovořili minule při schůzi, když jsme hlasovali o rozpočtu pro rok 2010. A chybělo nám to na jednom místě. Jedná se o informaci o převod, o převodu. A to, toto info 04 eh, bereme na vědomí, ale jedná se o věc komise. Na tomto místě komise žádá o převod prostředků ve výši 8,3 milionů eur pro šestý rámcový program pro spolupráci eh, v oblasti vesmíru a bez, vesmírné bezpečnosti. To tedy eh, komise učinila, pouze nás o tom informovala. Eh, počítáme, že je všechno v pořádku. Myslím si, že to není žádný problém. Doufáme, že vždy dostáváme tyto informační materiály a že se nestává, že vůbec nevíme, že některé prostředky jsou převáděny. Tak by tomu být nemělo. Zároveň zde máme žádost o převod číslo 33. Zde se jedná o celoživotní vzdělávání a mnohojazyčnost a zároveň o statistické informace, které nás samozřejmě také zajímají. A jde jenom o prostředky na platby, jedná se o 5 milionů. A zde musíme vypracovat stanovisko. Ehm, nevím, jestli to musíme udělat dnes, já bych s tím žádný problém neměla. Jedná se o relativně nový, ehm, novou složku 25.9. Eh, je datum ale já počítám, že je nutné financovat eh, statistické záležitosti a zároveň je pravda, že a eh, pro Leonardo jsme nebyli schopni využít všechny prostředky, takže zde eh, z prostředků na platby se odebírá 5 milionů eur a tyto peníze se předávají tam, kde jsou potřeba. Já už dnes mohu výboru navrhnout, abychom s komisí souhlasili a převod schválili. Výborně, děkuji moc krát. Takže když se podíváme na tu 33, tu nemáme pod bodem 9 vyčíslenou na programu, ale je to v příloze na straně sedm našich eh, Kobu News je také samozřejmě v té vaší složce. Výborně. Takže k těmto dvěma převodům chce k tomu někdo něco říci? Není tomu tak, čili u prvního bodu ne, nemáme žádné námitky a u druhého také ne. Čili to se nemusí odhlasovávat. To spadá do kompetencí výboru. Čili tyto převody jsou schváleny. Tady je nutný hlasování. Aha, dobře. Takže, promiňte, u 33 je potřeba hlasování, čili naše paní zpravodajka navrhuje. Navrhuje tedy, abychom schválili převod 33. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo? Zdržel se? Nikdo. Výborně, přijato. Dobrá. A tím pádem děkuji Jutě a můžeme při, přejít na převody do ostatních oddílů a tady pan Levandovský byl tak laskav, že slíbil, eh, že to připravíš na dnešek, protože jsme se v podstatě dohodli, že ukončíme naše zasedání dnes. Děkuji. Protože přítomnost institucí je zaručena i dnes a já bych chtěl změnit to, co už je v Kobonius, ale s jednou výjimkou. Máme tu vlastní převod C16, je to převod pro parlament a to předložil pan Buzek jako předseda parlamentu, takže to je velmi přesvědčivý argument a mít o 1 811 tisíc z rezervy na úklid a udržbu. A je to doporučeno skupinou pro řízení krizových situací. Je to preventivní opatření proti chřipce A1N1. A která je dnes považována za pandemii. Můj názor je, že standardní chřipka je nebezpečnější než tato chřipka AH1N1. Je to velká částka a je těžké to posoudit. Zda 400 tisíc měsíčně pro Lucemburg a Štrasburg, zda to je dostatečné nebo ne anebo za je to příliš. Dokážu pochopit výdaje hmotné, ale pro náhradu ručníků papírovými útěrkami a podobně. Ale pokud jde o uklid, což je hlavní součást, tedy úklid veřejných prostor, třech pracovišť parlamentu, to je snad trošku přehnané. Máme tu velké výdaje na úklid a údržbu. U Lucemburku je to 5 milionů euro, u Štrasburku je to víc než 11 milionů euro a ve v Bruselu je to přes 16 milionů euro. A domnívám se, že vzhledem k těmto částkám na úklid a údržbu měla by tu být snaha o snížení dalších nákladů. Milion 800 tisíc euro navíc se mi zdá příliš. Neměli bychom eh, vlastně blokovat něco, co doporučuje crisis management. A potřebujeme přesto nějaké vysvětlení, zda tolik prostředků na další úklid je potřeba, protože to, se vlast, to jsou prostory, které se uklízejí stejně ale nemělo by to v každém případě stát tolik a administrativa parlamentu by nám měla vysvětlit, zda je skutečně potřeba vynakládat tuto částku, tedy o milion navíc, na úklid. Pan předseda, děkuji. Spravodaj, chce někdo odpovědět? Pane předsedo, dobrý den. Když dovolíte, dám slovo kolegovi Pascal Debakovi z DG Inlo, který tento případ sledoval. Pane předseda, dobrý den. Je třeba si uvědomit, že po rozhodnutí crisis management týmu a na základě stanoviska zdravotní služby některé další služby byly požadovány z titulu úklidu. Je po nás požadováno, aby frekvence byla častější, místo toho, aby úklid probíhal jednou denně v zasedacích sálech, tak je požadováno, aby se uklízelo po každém jednání. A to zvyšuje frekvenci naš, poskytování naš, našich služeb a musíme uklízet tedy častěji během dne. A jedna položka byla neplánovaná, která není součástí našich eh, dosavadních smluv, to je poskytování abyste to zaznamenali. Poskytování tedy zvláštního dezinfekčního gelu, který je ve všech vchodech do budov, do, také u vchodu do jednotlivých sálů. A také jsme poskytli speciální utěrky pro osoby, které jsou v každé tlumočnické kabině. Vidíte tyto účerky, které tedy zajišťují také dezinfekci. Takže není možné snížit náklady, protože některé služby jsou smluvní a jsou stále vykonávány a my doplňujeme další. Kromě toho se to týká tedy nejen úklidu v zasedacích salech, ale poskytujeme další vybavení a to je mimořádně nákladné, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Mám tu dvě, žádosti. dvě žádosti o slovo, pan Maňka. Děkuji, pan předseda, já budem stručný, já samozřejmě... Děkuji, já budu stručný, pane předsedo, souhlasím, že tato opatření jsou nezbytná, když o tom rozhodli odborníci. Mě spíše zajímá, jak budeme některé věci měřit a kontrolovat že se budou čistit eh, pulty v jednacích sálech a místa, místa kde dochází ke kontaktu. Když se čistící prostředky nahradí jiným, něčím jiným, tak se to dá změřit, ale někdy je velmi komplikované to kontrolovat, tedy jak je zajištěn systém kontroly, aby to vše bylo respektováno. Děkuji. Děkuji, milý kolego. Salvador Garriga požádal slovo. Ano, pane předsedo. Je obtížné se postavit proti stanovisku odborníků, ale kladl jsem otázku italskému kolegovi. Ptal jsem se, zda v italském parlamentu také přijali opatření. A myslím, že ve španělském parlamentu, to mi potvrdí kolegové, mimořádná čistící opatření nebyla takto nastolena a nechci spochybňovat odborníky z Evropského parlamentu, ale žádné národní složky nepodnikají tyto mimořádné čistící kroky. Nejsou to tak obrovské částky a chápu, rozumím otázkám rozpočtovým a nikoli hygienickým a nikdy bych si nedovolil říci ne. Je to tedy operace manipulité, operace čisté ruce, která je velmi drahá. A zdá se, že hrozba chřipky nemá jenom čisté oběti, ale některé osoby vydělají spoustu peněz díky chřipce a mohli bychom možná financovat naše rozpočtové deficity další daní uvalenou na všechny podniky, které prodávají tyto produkty, které brání nákaze. Takže, pane zpravodaji, co doporučujete pro náš rozpočtový výbor na základě sděleného? Děkuji. Děkuji. Myslím si, že naším referenčním bodem by neměl být nutně španělský parlament, ale například rada. Jsme evropskou institucí a v evropských institucích jsou tyto úklidy navíc. Já a chápu náklady týkající se nových produktů. A to může být jasně zhodnoceno. Například, jak už jsem říkal, nahrazení látkových ručníků papírovými ručníky. To je zcela jasné. Ale pokud jde o úklidové služby, a myslím si, že suma více než 16 milionů v Bruselu, na úklid v Bruselu, to je vysoká suma. Já potřebuju vyjasnění. Máme zde rozdělení na Štrasburg, Lucemburg a Brusel. Já ale nesouhlasím, jak už jsem řekl, s poskytnutím prostředků na úklidové služby bez dalšího vyjasnění, ale souhlasím s poskytováním nových prostředků ve všech třech místech. Výborně, takže jestli jsem to dobře pochopil, pane zpravodaji, když se podíváme na tabulku, kterou máme v naší složce na straně anglické verze 4.5, české 3.6, tak eh, byste omezil tento převod na částku 124 tisíc plus Lucembursko plus Štrasburg 19 tisíc a nějaké drobné. A ano, ale není to na základě měsíců, mělo by to být od září do ledna 2010. Ale ano, to je to, co myslím. Souhlasit s poskytováním nových výrobků, ale e, bez dalšího vyjasnění nesouhlasíme s uklidovými službami. Takže produkty ano, nezbytné mezi 14. zářím a 31. lednem příštího roku. Dobře čili ten převod by byl omezen na toto období. A my si musíme položit otázku, tak zdá tedy se to bude týkat tedy budovy Justius Lipsius, kde hygiena úplně není nejdokonalejší, ale tedy berme to postupně. Takže rozpočtový výbor souhlasí s tím, že by odsouhlasil převod C16, to znamená, že by to bylo omezeno na období 14. září až 31. ledna. Jak je pan Lenovský navrh, kdo je pro? Kdo je proti? Někdo zdržel se? Nikdo, takže jdeme ruku, ruku, ruku v ruce s vámi. Pane zpravodaji, vy ovšem máte ještě další žádosti. Nyní se dostáváme k výboru regionu. Číslo dva, nemáme žádné výhrady. Jedná se o malou částku, která je pro legislativní eh, právnické náklady, které byly neočekávané. Zároveň souhlasím s položkou, která se snižuje. Takže eh, číslo dvě nemám žádné námitky podle článku 22 finančního ustanovení. Takže k převodu číslo 2 výboru regionu není námitek. Ano, dále, pane zpravodaji. Van, again with the committee of origin. Dále výbor regionu číslo 3. Jedná se o prostředky na zvýšené náklady na cestování. Jedná se až o téměř o 400 tisíc eur. Minulý rok jsme měli precedens pro Evropský hospodářský a sociální výbor. A tehdy jsme odsouhlasili polovinu jejich požadavku a já navrhuji, abychom měli stejný přístup. A oni poukazují na to, že nyní mají eh, nulu prostředků k dispozici a zdá se, že zde je nějaký problém s finančním plánováním. Jak je možné, že v této chvíli nemají už žádné prostředky eh, v této rozpočtové položce? Myslím, že bychom jim měli udělit určitou eh, lekci nejenom tedy výboru regionu, ale i ostatním institucím, včetně parlamentu a potřebujeme a mít určitý a varovný signál, že je nutné mít odpovídající finanční plánování. Takže já bych navrhl převést polovinu prostředků, tak jak jsme to udělali minulý rok s hospodářským a sociálním výborem. Takže by se jednalo o 150 tisíc eur. A problém je, že tato rozpočtová položka eh, je nyní zcela prázdná. Takže ještě jednou doporučuji postupovat, jak jsme postupovali minulý rok v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru, a tedy přibližně polovinu. Promiňte, ne 150 tisíc, ale 200 tisíc. Děkuji moc krát. Takže pro nás tady půjde, jak říká pan zpravodaj, o v podstatě doporučení 200 tisíc eur, jako určité varování, čili půlku toho, co je žádáno, jak jsme to udělali loni pro EHSV. Někdo chce slovo? Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Proti? Zdržel se? Přijato. Dále, pane zpravodaji the Nyní se dostáváme k Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru číslo 3. Nemám žádné námitky, protože chápu, že je nutné si pronajmout přenositelný zvukový systém, protože už neposkytujeme naše prostory tolik Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Už nemají tu možnost využívat našeho prostoru, takže musí být v budově komise a potřebují přenosný zvukový systém. Takže e, další navýšení se týká e, pronájmu, takže já jsem pro převod číslo 3 pro Evropský hospodářský a sociální výbor. Děkuji mnohokrát. A paní Maňka má dotaz, ale... Děkuji, pane předsedo. Jenom jednu poznámku. V naší aule byl instalován drahý hlasovací systém. Byl přizpůsoben také tomu, že ji potřebuje ekosok. My jsme ji tedy instalovali a ECOSOC místo devíti jednání tam měl pouze jedno zasedání. Tím chci říci, že možná je potřeba se zamýšlet nad tím, jak se věci plánují, že to plánování možná neprobíhá úplně nejlepším způsobem. Ta interinstitucionální eh, spolupráce v některých oblastech pokulhává. E HSV ušetřil finanční prostředky, nakoupil si nový přenosný systém, dobře, chápu to, ale v čem to vlastně bude spočívat? Proč tu nedošlo ke koordinaci? Proč se tedy kupoval hlasovací systém, který, který jsme my v aule nepotřebovali? Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj odpoví. Možná ty škody v aule byly jedním z důvodů, ale je skutečností, že místo devět, devíti plánovaných zasedání EHSV vlastně proběhlo pouze jedno jednání. A plénum se muselo konat jinde a bylo třeba eh, pronajmout přenosné hlasovací zařízení. Ale nejsem si jist, zda vysvětlení navazující na, na škody je dostatečné. Tak, je tu někdo z EHSV, kdo by chtěl zareagovat, doplnit informaci? Není tomu tak, dobrá. Takže pan zpravodaj nemá námitky. Pan Maňka? Pane předsedo, já bych si opravdu rád vyslechl důvod, protože my jsme budovali drahý hlasovací systém v aule hemicyklu, protože ji potřeboval EHSV. Ten nepak nevyužil, nevím proč. Slyšel jsem, že tu není něco v pořádku, koordinace, plánování a já bych opravdu rád, abychom to nenechávali ležet stranou, aby se to do budoucna neopakovalo. Tady máme prostě příklad neúplně dobrého plánování a ne celkem dobré interinstitucionální spolupráce. Takže si myslím, že by bylo dobré, aby ta spolupráce byla do budoucna lepší. Něco si vybudovala, teď se to nepoužívá. To je pro mě zásadní. Rád bych prostě získal tu informaci a odůvodnění, proč tomu tak je. A pokud mě to uspokojí, tak budu rád hlasovat pro. Euh, Rozumím tomu. Dám slovo zpravodaji, který navrhne rozhodnutí. Pane Maňko, možná bychom mohli zavést vaše obavy do usnesení, které schválíme ve čtvrtek o rozpočtu dalších institucí na rok 2010. A uvedeme tento konkrétní příklad a tímto způsobem uspokojíme váš legitimní zájem a také budeme následovat našeho zpravodaje. Co navrhuje pan Levandovský? Ano, je rozumné snažit se o více synergii mezi institucemi, ale pokud musí pronajímat přenosný systém, tak úspory vlastně pramení z pronájmu levnějších prostor pro plénum takže došlo ke kompenzaci. Ale každopádně musíme se snažit o synergii a o vhodnou synergii mezi institucemi. A to bylo řešení. Mohu požádat o písemné důvody. Proč pouze jedno jednání? A proč tu byly ty další náklady na přenosné hlasovací zařízení místo devíti plánovaných jednání v naší aule. Takže váš návrh, pane zpravodaj, tedy nevznášet námitku. Dobře. Kdo je pro našeho zpravodaje, tedy nevznášet námitku? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Bylo tak rozhodnuto a pokusíme se tedy do usnesení pana Maňky včlenit doporučení o synergiích mezi institucemi. Tak, jak velmi oprávněně zde zmínil. Pane zpravodaj. máte další převody? Máme tu další instituce, účetní dvůr, to je nyní číslo 8. My jsme projednali část převodu jakožto číslo 6, abychom přinutili účetní dvůr, aby uplatnil článek 24 místo článku 22. A teď to máme druhou část toho, co bylo původně číslo 6, tedy číslo 8, pod číslo 24 finančního nařízení. A účetní dvůr nebyl schopen změnit ten zdroj úspor, to byla naše námitka a došlo tedy k úspoře v položce 2008, tedy projekt technické pomoci, avšak eh, informace poskytnuté účetním dvorem mě uspokojí a domnívám se, že je rozumné to schválit, tedy schválit převod číslo 8. Výborně. Pane Spravdy, vy nám tedy doporučujete schválit návrh převodu číslo 8 účetního dvora jako celek, části C, F, D, e, H a I s jednou dodatečnou poznámkou, s tím, že hlavní výdaje jsou na zvláštní zprávy. Členové našeho výboru byli uspokojeni těmito zvláštním způsobem, ale není možné to přehánět. Tady jsou to náklady na překlady do celé řady jazyků. To představuje asi 206 tisíc euro navíc. A vzhledem tomu, že jsme tedy uspokojeni zvláštní zprávou, do budoucna bychom měli na tomto ušetřit, ale jsem proto, abychom provedli ten převod jako celek. Kdo je pro tento převod eh, podle návrhu zpravodaje? Kdo je proti? Děkuji, zdržel se nikdo, takže je to jednomyslně schváleno. A nyní Evropský soudní dvůr. To je poslední a tady máme dva převody. Tedy pokud je o odůvodnění které by bylo přesvědčivé. Týká se e, financování kolokvia k, výroč, k 20. výročí soudu první instant prvního stupně a, a doš, na tom se vlastně těžko dalo něco ušetřit a Byly tu tedy prostředky, které byly k dispozici a my jsme mohli s tímto souhlasit, takže nemáme námitek. Ano, představa oslavit výročí vyvolává dotaz pana Maňky. Já taky to souhlasím s tou myšlenkou oslavit. Souhlasím s myšlenkou oslavit 20. výročí, ale nelíbí se mi jedna věc, že totiž soudní dvůr nejprve peníze použil a my vlastně dodatečně máme rozhodnout, zda s tím souhlasíme. To se mi nelíbí. Takže bych do budoucna bych rád, aby tady ve všech institucích byl lepší management a lepší podávání informací. Děkuji. Pane zpravodaji. Souhlasím s tím, co říkal pan Maňka. A cílem Cíl není zcela přesvědčivý. Jedná se o položku zábava, ale skutečně, e, i když to nezní e, úplně e, spolehlivě, jedná se o oslavu 20. výročí soudu první instance. Takže my skutečně můžeme doporučit soudnímu dvoru, aby jeho předpoklady byly trošku rozumnější, když až budou slavit zase 30 let, 40 let a podobně. Což možná úplně samozřejmé nebude v jejich případě. Pan zpravodaj tedy navrhuje, abychom odsouhlasili tuto, tuto čtvrtý převod, pro. Děkuji proti. Zdrželi se takže tento převod je schválen a poslední převod, to také soudní dvůr, pane zpravodaji. The last one. Jedná se o poslední převod. Je to převod z položky a platy a ostatní nároky. A my jsme většinou a velice štědří, pokud jde o platy a ostatní nároky. takže i na tomto místě máme k dispozici prostředky navíc. Tentokrát Někdy jsme skeptičtí, když přebývá tolik peněz, ale tentokrát je to opodstatněné, protože rozpočet byl plánován tak, že budou členské státy jmenovat osm nových členů, ale ve skutečnosti byly jmenováni jenom tři noví členové. takže je to zcela opodstatněné, nemám nic proti tomu, jedná se o force majeure. Mělo být jmenováno 8 a rozpočet byl naplánován tímto způsobem. To je naprosto jasné, kdo je pro tento převod. Děkuji, kdo je proti, děkuji. Zdrželi se nikdo přijato. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaje. Tím jsme ukončili bod 10. V mezičase se můžeme vrátit k bodu 4, našemu nejdůležitějšímu dnešnímu bodu. To je tedy finální, konečné, eh, konečný dokument pro ten evropský plán obnovy. Byl vám rozdán materiál, což je tištěný papír na obou stranách, to znamená Financing Recovery Plan a návrh zpravodaje. Ah, alors, euh, nous avons d'abord à adopter... Nejprve musíme schválit ty tři rozpočtové linky, řádky, které by vlastně takto zafinancovaly celý plán a je to 06041401 a potom 02 a potom 03. Tady je schoda mezi zpravodaji. Můžu tedy nechat odhlasovat dohromady a pak se podíváme na komentáře. Ale odhlasovat dohromady tedy ty tři linky. Kdo je pro? Děkuji. Ano, socialisté mohou hlasovat pro. Kdo je proti? Paní Andersen, kdo se zdržel? Nikdo. Takže takto to je schváleno. A tím pádem vlastně padá celá řada pozměňovacích návrhů k těmto třem položkám, linkám. 569, 663, 552, 550, 435, to je první mm, řádek, to je 1401, potom pozměňovací návrh 570, 664, 542, 452, 435, to je, to je druhé, u té druhé položky 1402 a tři, třetí 1403, odpadají. 571, 665, 542, 452 a 4357. Pak tu máme poznámky, které jsou vlastně společné pro všechny ty tři linky a je to vlastně kompromis. Juty. Chce pan zpravodaj prezentovat tento text? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Čili toto je vlastně poslední etapa eh, naší práce v Kobu, takže budu mluvit svou mateřštinou, protože je to velmi zásadní otázka a máme to také to právo používat eh, mateřštinu tak, jak by to mělo být v celé Evropě. To hlasování, které jsme teď provedli, jde ruku v ruce e, s tou naší linií od začátku práce. O co vlastně jde? Jde o kapitolu 1.1 a my jsme chtěli vyčíslit programy, které jsou velmi důležité, o kterých se nedá pochybovat. A pokusili jsme je schrnout, schrnout programy, které jsou součástí programu hospodářské obnovy. A také jsme vytvořili změny eh, s hvězdičkou, to znamená, že potřebujeme nové programy eh, hospodářské obnovy. obnovy. Všechny tyto změny byly odhlasovány a já všem velmi děkuji za toto hlasování, zejména za tu jednohlasnost. To je velmi významné. Abychom si tedy udrželi tu jednohlasnost, je potřeba najít rovnováhu mezi pozměňovacími návrhy ze strany jednotlivých frakcí. My jsme tedy provedli jakýsi kompromis, to jsme dali na papír, ten jsme vám rozdali všem. A tomto eh, kompromisu, myslím, velmi dobře popisujeme, jak budeme moci využít tyto tři rozpočtové položky. Odkazujeme tady na další rozhodnutí, která byla učiněna předtím a hovoříme také o právním základu kde podrobně vlastně určujeme způsoby financování plánu hospodářské obnovy. Máme tu také pár čísel v rezerv, jako rezervu, to vás možná překvapí, ale víme všichni, že konečná rozhodnutí přijdou po druhém čtení. Takže to, co děláme nyní, je v podstatě jakový, takový základ pro Evropský parlament. Není, nejsou to konečná čísla. Konečná čísla odvisí od opravného dopisu ze strany Evropské komise. A také chci upozornit na další věc. Je to věc, o které nehovoříme příliš často, ale je to velmi důležité. To jsou vlastně ta odůvodnění materiálu. Vždycky u každého návrhu pozměňovacího je odůvodnění. A na konci eh, toho odůvodnění máme velmi důležitou větu, která říká, že Evropský parlament očekává návrh, který se týká fondu. My jsme udělali určitý návrh pro použití tohoto fondu a myslím si, že musíme počkat také na návrh komise, abychom dokázali eh, konečně reagovat na návrhy nebo použití tento mléč, toho mléčného fondu, fondu na mléko. Čili to je vlastně určitý politický message, který máme na každém konci jako větu. Myslím si, že to bude také součástí našeho konečného rozhodnutí, které odhlasujeme ve čtvrtek. Ale prostě o tomto o fondu na mléko musíme tady v odůvodnění hovořit, protože tento fond a jeho používání to je skutečně v úzkém propojení s používáním, využíváním kapitoly 1.1. Doufám, že komise bude se vším, co jsem řekl, souhlasit ještě jednu poznámku bych si dovolil, když už mám slovo. Sekretariát výboru opravdu odvedl obrovský kus práce od našeho posledního hlasování. Oni eh, vlastně přeskoumali naše hlasování, pracovali i přes víkend a jak už jsem uvedl, vlastně cílem kapitoly 1.1 je mít možnost využívat všechny prostředky, které můžeme, protože jde o 5 milionů euro. My máme tam prostě 5 milionovou marži. A když poslouchám moudrost a stanovisko koordinátorů, a když jsem si vyslechl všechny rady, které mi byly poskytnuty, tak bych rád přišel s návrhem u 1502. To je vlastně to celoživotní vzdělávání. Tady jsme provedli malé navýšení 15 milionů eur a já bych tam rád přidal ještě 5 milionů euro takže dohromady by to bylo navýšení o 20 milionů, čili 15 plus 5 pro celoživotní vzdělávání, učení. Budeme muset dvakrát hlasovat, takže bude jedno hlasování k poznámkám a jedno hlasování pro navýšení té linky pro celoživotní učení se. To je těch 5 milionů navíc. To je ústní pozměvací návrh z mé strany. Myslím si, že nám to umožní využít všechny prostředky, které jsou k dispozici. Opravdu bych to všechno rád využil. A těch 5 milionů se mohou tímto způsobem věnovat tomu vzdělávání se. Dohromady jde o částku 1,9 miliard eur, ale u těch pro ta konečná čísla musíme ještě vyčkat. Toto je konečná, teda maximální částka pro nás. Je to pro energetickou efektivnost, energetické projekty a tak dále větrné projekty a podobně, zachycování CO2. Takže prosím, abyste mi pomohli při těchto hlasováních. Ano, děkuji. Tento návrh, říká pan předseda, je syntézou, skutečnou syntézou toho, co říkali všichni a mělo by nám to umožnit dokončit naše stanovisko, zejména to vyjednávací pro první čtení. Dobrá. Dvě hlasování tedy. Jednak poznámky spojené s financováním toho recovery plan, tedy plánu obnovy a potom máme tedy tu druhou část, to, že celoživotní učení se. Tak té první části jsou otázky, ne? Dobré, dobrá, takže eh, hlasujeme o těch poznámkách k plánu obnovy pro. Děkuji proti, nikdo zdržel se, schoda jednohlasná. Jak říkal eh, pan zpravodaj, politicky je ta jednohlasnost velmi důležitá. Já doufám, že bude stejná na plenárce, protože to je vyjednávací, vlastně startovací blok. Takže eh, budeme mít jednu miliardu 980 milionů navíc zapsaných jako prostředky pro financování druhé etapy plánu obnovy 2010. To se vlastně připočítává k těm 820, 820 milionům pro rozvoj venkova a to jsou vlastně to, co my nazýváme v našem žargonu s hvězdičkou, protože jsou to nové projekty pomocí pozměněného tedy rozpočtu. Já a říkám to před komisí, my jsme si položili tu otázku, mohli jsme mít jiné stanovisko a pokusit se tuto částku rozdělit mezi rozpočet 0910 s tím, že bychom anticipovali některé ekonomiky v rubrice 2 rozpočtu 09. Ale my jsme v podstatě nechtěli nijak narušovat práci Elán komise a vzhledem k opravnému dopisu číslo 2 jsme se dohodli, jak tady vlastně může být eh, ta rektifikace u rozpočtu obou let. Takže hlasujeme nyní o druhém návrhu pana zpravodaje. A protože jsme hezky pracovali, pilní byli minulý týden, tak máme nárok na takový malý dodatek, tu třešničku na dortu. Čili ten dort už jsme snědli a teď ještě ta třešnička. Pan zpravodaj objevil 5 milionů eur. 5 milionů eur a my na koordinátorech jsme měli velmi dojemný okamžik, kdy Göring Ferb navrhl, aby těchto 5 milionů bylo určeno na jako určitá, určitý bonus pro to celoživotní učení se. A pan zpravodaj Surian řekl, že Eh, ten kolega tedy opravdu vyjadřuje jeho nejhlubší přání. Tady byla jednohlasnost, řeklo se ano, těch pět milionů musí doplnit celoživotní vzdělávání plus 15, to je plus 20 dohromady a já vám nechám hlasovat to, o tom plus 5, které tedy mění těch plus 15 na 20 u 15.02.22 této linky, čili celoživotní vzdělávání možná až za hrob. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přece jenom jeden proti. Možná proti tomu za hrob. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže jednohlasnost minus jedna. Je to schváleno. Information. Pokud jde o informaci výboru, aniž bych vás chtěl unavovat. Pokud je o hlasování minulého týdne, jsme spolu s koordinátory schválili řadu technických úprav, byly tam tiskové chyby u položky 190305, u položky 080140, pozměňovací návrh 388 týkající se komunikační politiky. S tím žádné politické problémy nejsou, pokud jde o rozpočty dalších institucí, tedy rozpočet pana Maňky. Potvrzuji, že pozměňovací návrh 2703 zpravodaje o informační politice je potvrzen, pokud jde o strukturu a u výboru regionu Pozměňovací návrh 2512 pravodaje položka S 7 1630 je také potvrzena a pro informaci to tedy zde zmiňuji. Milí kolegové, ukončili jsme projednávání návrhu rozpočtu všech institucí pro rok 2010. Děkuji a blahopřeji ještě jednou zpravodaj a děkuji našim kolegům, ale nevyčerpali jsme pořád jednání naši, našeho výboru, protože je třeba nyní rychle zmínit bod 11, kdo je ze zpravodajem nikdo. Tedy bod 11, je to jenom do informaci, jde o stav schvalování jednotlivých eh, finančních záměrů z titulu položky 1b, tedy čerpání projektů financovaných eh, Fondem soudržnosti. Máte písemný dokument, který vám byl rozdán a my žádáme Evropskou komisi, aby nás pravidelně informovala v průběhu roku o tempu plnění těchto projektů, protože v některých obdobích, v některých zemích tyto země zjistily, že dochází ke značnému prodlení. A při trialogu z 2. dubna jsme docílili aby ze strany tedy rady a parlamentu, aby komise předkládala pravidelné zprávy. A tu zprávu máte před sebou. Pokud nemáte specifické otázky, budeme mít možnost o tom mluvit jindy, tedy o čerpání těchto prostředků. A nakonec tedy skončíme výměnou názoru, co se týče návrhu nákupu budovy Trév 1, neboli TRIR 1. A připomínám členům rozpočtového výboru, že předsednictvo parlamentu nás v červenci informovalo o svém záměru zakoupit budovu, která je na prodej a která je bezprostřední blízkosti našeho parlamentu, což je velká příležitost. Pro naše nové poslance připomínám, že podle zvláštního postupu, když předsednictvo má návrh na získání budovy, informuje nás a rozpočtový výbor může rozhodnout o tom, že se k tomu vyjádří nebo nevyjádří podle významu, podle velikosti příslušných částech. A my jsme se rozhodli, že se vyjádříme, takže kolega Bokroš byl určen jako zpravodaj a jsme vázáni poměrně krátkými lhutami podle článku 129 jednacího řádu EP. Nás nutí se vyjádřit do 14 dnů. A tento termín byl odložen, protože minulý týden jsme se naplno zabývali hlasováním o 12 stech pozměňovacích návrzích rozpočtu 2010. Ale teď už bychom se dále zdržovat neměli a navrhuji, aby pan Bokroš vám předložil základní fakta, aby došlo k rychlé výměně názoru, s tím, že bychom odhlasovali stanovisko příští čtvrtek a podle toho, jak budeme hlasovat ve čtvrtek, pokud předsednictvo parlamentu se vyjádří kladně, budeme mít povolení k převodu, které bude nezbytné pro financování tohoto záměru. Salvador Garriga zvedl ruku, aby požádal o slovo, ale už o slovo nežádá. Jenom se protahuje a několikrát obešel sál s telefonem v ruce. Dám slovo tedy panu zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Je to velmi rozporný návrh. A měl jsem velmi málo času na to, abych to proskoumal. A já se na to dívám tak, je to, mé stanovisko je převážně negativní, protože tu není skutečně odůvodnění, kdo to za předsednictvo připravil. Kromě toho, že vzhledem k tomu, že Evropská unie se dále rozšiřuje a očekává se další potřeba kancelářských prostor a někteří členové parlamentu budou muset mít tři asistenty místo pouze dvou asistentů a bude třeba jim také poskytnout prostory. A jak pan předseda velmi výmluvně naznačil, je tu pouze jedno jediné řádné odůvodnění tohoto nákupu a to skutečnost, že tato budova je skutečně hned vedle, vlastně navazuje na stávající budovy Evropského parlamentu. Ale pro mě to není nutně odůvodnění nákupu. Mohlo by to být odůvodnění určité rekonfigurace realitního portfolia Evropského parlamentu. Protože jsme, byli, tak, jsme zatím nebyli svědky určité informace, určitého průzkumu efektivního využívání stávajícího realitního portfolia. Takže toto by bylo třeba, než budeme mít e, skutečně opodstatněný, odůvodněný názor. Poslední část je také sporná, protože uvádějí, že jde o majetek, který je v rukou veřejného, veřejné instituce a ta cena je stanovená velmi vysoko, dalece nad úrovní odhadu této budovy. Nemyslím si, že bychom to měli přijmout, i když je odůvodnění pro nákup. Nemyslím si, že bychom měli platit 31,2 milionu euro této budovy. Neznám potřeby na modernizaci, obnovu této budovy, ale v období ekonomické krize i belgické a bruselské úřady by se měly spokojit s nižší cenou protože i my musíme odůvodnit tento nákup před našimi daňovými poplatníky. Takže nejsem spokojen s poskytnutým vysvětlením a aby získali můj souhlas, eh, byro by mělo tyto věci odůvodnit mnohem výmluvněji, jak pokud jde o obsah, tak pokud jde o financování. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tak jsou nějaké dotazy? poznámky? Salvador, tak teď je to už pravda, prosím. Ano. Je to moje tradiční otázka k této budově. Myslím si, že rozpočtový výbor bude muset jednoho dne provést vyhodnocení politiky nemovitostní, ne institucí jako takových, ale spíš e, trvalosti této politiky. To, že parlament koupí budovu, přece nestačí jenom budovu koupit. Musí také se zavázat, co se týče čištění té budovy, amortizace, využívání té budovy. To všechno něco stojí. To všechno chce zaměstnance. A má politická frakce by si ráda vyžádala Eh, zprávu o orientaci, střednědobé orientaci nemovitostní politiky a také určitou výroční zprávu o rozpočtu, který musí být každoročně schvalován s určitými předpoklady do budoucna. Takže myslím si, že nákup budovy v, v ulici Tréve, stejně jako třeba u budov v Lucemburku. Myslím si, že tady v rozpočtovém výboru bychom měli skutečně prokázat zkrátka rozpočtový pohled na tuto politiku nákupu nemovitostí, tak abychom zadr- za- zaručili určitou trvanlivost těchto investic. Já vůbec nechci předjímat rozhodnutí své politické frakce, ale chci říci, že se obáváme, že tato politika nemovitostí do budoucna se bude stejná, jako byla v posledních letech, ale myslím, že o tom budeme mít možnost ještě hovořit, pane předsedo, do hloubky. Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že to vidím stejně jako zpravodaj a Salvador. Já bych byla ráda, kdybychom dostali poznámku s informacemi, které parlament poskytnul, abychom si o tom mohli něco přečíst, než budeme rozhodovat. Ano, celý ten materiál už všem členům byl rozeslán 1. září, ale samozřejmě to pošleme ještě jednou tak abyste byli úplně informováni do čtvrtka. Ano, jak už to říkal pan zpravodaj, předsednictvo se zajímá o takovouto možnost, vzhledem k tomu, že ta budova je tedy sousedící, v podstatě navazující na náš parlament a prodává se. Já nevím, jak to vypadá ve vašich zemích. Ve Francii Národní schromáždění a Senát teď odkupují, skupují půlku Paříže. Čili je tam prostě jakýsi nepsaný zákon, že jakákoliv budova blízko Národního schromáždění by snad měla být eh, opravdu převzata Národním schromážděním jako jeho prostě by se měl anektovat, takhle byl anektován před pár lety hotel. Možná by koupili i továrnu, kdyby mohli. Takže vidíme, že je nějaká možnost, nějaký okamžik, ale samozřejmě to něco stojí, takováto pří, taková příležitost. A vlastně ta, ta cena je o 30% vyšší než tržní a je na nás, abychom se rozhodli. Pak je tu další problém. A ten bychom měli zdůraznit eh, vlastně ještě takovým eh, pozměňovacím dodatkem, tedy k Mankově rezoluci ve čtvrtek, kde by parlament tedy navrhl eh, odkoupit Trevskou budovu, ale samozřejmě tato budova není jaksi uspořádána pro parlamentní práce jako budova Eastman. A navrhuje se, aby budova Eastman byla používána k jinému účelu. My celkem souhlasíme s tím druhým účelem, ale chtěla bych slyšet nějaké vysvětlení. Přece jenom potřebuje mít trošku koherentní představu o tom, jak by to mělo vypadat s politikou nákupů nemovitostí parlamentu. Tím spíš, aniž by se čekalo na další rozšíření, o kterém hovořil kolega, až do Ázie a možná Afriky, tak parlament potřebuje samozřejmě umístit další úředníky, zejména v Lucembursku a v Lucemburku, a to v budově, v budově, která se prestižně bude jmenovat eh, budova Konráda Adenauera. A to by mělo stát snad několik stovek milionů eur. Takže my nejsme v zásadě proti, jenom potřebujeme mít jasno, protože to jsou velmi citlivá témata, a ještě víc samozřejmě za takovéhoto období krize kdy musíme šetřit co nejvíce veřejné peníze. Připomínám, že všechny naše státní rozpočty zažívají drastické deficity. My v podstatě jsme vzorní a vzoroví, protože máme vyrovnaný rozpočet, ale ty peníze jdou z veřejných peněz, protože to jde z příspěvků státních pokladen. Takže potřebujeme ukázat, že ty prostředky využíváme opravdu správně. To neznamená, že nebudeme utrácet tam, kde je to nutné, ale tam, jenom tam, kde je to nutné. Pan Bokros? Just one additional. Jenom ještě jednu poznámku. Já naprosto souhlasím s vámi, pane předsedo. Nemůžeme a neměli bychom principiálně být proti eh, kupování nových budov, ale měli bychom vždycky požadovat, eh, místo toho, abychom měli eh, jednotlivé návrhy, měli bychom mít celkový přehled, celkové informace. Vy jste zmínil budovu Konrad Adenauer. Já jsem předtím o této budově vůbec neslyšel, takže předtím, než můžu hlasovat o eh, něčem takovém, chci mít jasný přehled o tom, jaké jsou, eh, řekněme, střednědobé plány o odpovídajících hráčů. Děkuji, pan Maňka. Děkuji, pan Děkuji, pane předsedo. Čili ve čtvrtek budeme eh, probírat mou zprávu. Tam se říká, že do konce roku vyžadujeme od administrativy předložení dlouhodobou a střednědobou strategii eh, nemovitostí, protože když se podíváme na různé zprávy auditorů, uvidíme, že když je jenom jedna alternativa, tak je dražší, prostě ta jedna, kdyby byly dvě možnosti, tak určitě se najde levnější řešení. Čili parlament i další instituci, které přece mají budovy, které nemusí být přece všechny v centrum. Nemluvím o této budově, ale není nutné, aby všechny služby seděly prostě tady v centru, ale mohou být třeba v levnějších čtvrtích. Takže souhlasím se všemi, kdo říkají, že jenom když budeme mít dokonalou strategii v této oblasti, můžeme opravdu eh, být správnými hospodáři. Merci, mon cher collègue. Děkuji, kolego, pan Šuria. Elnök úr, én teljesen egyetértek az előttem elhangzott eh, problémákkal. Való... Pane předsedo, zcela souhlasím s těmi problémy, které zmínili kolegové. Nemůžeme se rozhodnout teď a nezmění se to do čtvrtka. Kolegové vyčíslili problémy, potíže a já bych rád dodal jednu pozitivní věc tentokrát, protože vlastně parlament musí plnit své úkoly a potřebuje samozřejmě i nové budovy a nechce najímat, chce kupovat. A abych se vrátil k tomu, co bylo učiněno na tomto výboru, jak rozhodujeme tradičně přece. Vždycky jsme byli proti pronajímání budov, vždycky jsme byli pro nákupy. A z tohoto hlediska to rozhodnutí je moudré, protože nájmy neustále rostou a vytváří to obrovské výdaje pro parlament. Pokud nás někdo přesvědčí, že ta budova je důležitá, myslíme si, že ten nákup je lepší řešení než eh, pronájem. Jinak souhlasím s návrhy kolegů a čekám na více informací. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Myslím, že jsme tu otázku už probrali, takže Spravodaj na tom bude pracovat, samozřejmě spolu s generálním sekretariátem a zástupci eh, předsednictva parlamentu. Máme dva místopředsedy, kteří to mají na starosti, tedy rozpočet a stavby. Pan Vidal Quadras a pan Pitela. Takže, pane zpravodaji, bylo by dobré, abyste se s nimi sešel a budeme mít stanovisko připravené pro čtvrtek. Děkuji. Tím jsme vyčerpali náš program. Příští schůze se tedy bude konat ve čtvrtek 8. října ve 14.30. 14.30, předtím nemáme tlumočníky do 18.30 a na programu bude tento bod – a zejména hlasování pozměňovacích návrhů rezolucí o rozpočtu. Děkuji, končím jednání a nemusíme se tedy scházet zítra. Je mi to velmi líto, stejně jako vám, jistě, ale můžeme se věnovat jiným věcem. Bien. OK.